Pan przewodniczący! Where is that? The card yeah. is there? Yeah. it's, it's over No. Is that right, Christian? Dzień dobry Państwu. Dobrý den. Nyní eh, budeme hlasovat a já bych nejprve chtěl dát slovo Nuňovi Melovi z Portugalska, který má jedno osobní prohlášení. Is Mr. Melo present? Je tady pan Melo, prosím. Uh, no, he's not there at the moment. No. Okay, so let's proceed with the voting. Dobře, takže budeme hlasovat. A já teď budu hovořit polsky. Dostali jste zápis? Má někdo nějaké připomínky? Pokud ne, tak eh, ten zápis ze včerejšího zranění je tímto schválen a můžeme přejít k hlasování.